Chci vás také informovat o tom, že budeme pokračovat zítra, to znamená v úterý 15. dubna v 8.30 budeme pokračovat do 14.30 a potom od 15 hodin do 23 hodin. Pořad jednání byl zveřejněn a můžete se na něj podívat na internetových stránkách Evropského parlamentu. Končím zasedání, děkuji, dobrou noc.